Vamos a continuar la sesión, por lo que... Budeme pokračovat v našem zasedání, dámy a pánové. Takže prosím, abyste se buď usadili, nebo opustili sál. A nadcházejícím bodem na našem pořadu jednání je prohlášení komise týkající se rozhodnutí z 15. července o e, energetickém balíčku. A máme tu pana Ševko.